El señor presidente. Se abre la sesión, señorías. Dámy a pánové, zahajuji naše dnešní zasedání. První bod na pořadu jednání je, se týká zprávy pana Cabrnocha o koordinaci systému sociálního zabezpečení.

na dvě minuty za EPP paní Esaja. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Je hloupé, že pan komisař tu není. Parlament bedlivě sledoval stanovisko rady týkající se koordinace systému sociálního zabezpečení. V jednotném trhu mají lidé právo pracovat v jiném členském státě a ve vlastním členském státě. Je to pozitivní aspekt jednotného trhu. A vyvolává to také určité výzvy pro členské státy vzhledem k rozdílnostem v systémech sociálního zabezpečení. A je také třeba zamezit podvodům. Cílem je aktualizovat eh, koordinaci pravidel sociálního zabezpečení, protože legislativa v členských státech se změnila a nařízení jasně ukazuje, které zákony mají platit v případě jedince pracujícího pro několik zaměstnavatelů v několika členských státech. A je zřejmé, že není dobro, dobrým nápadem neustále měnit zákony, které se vztahují na jednotlivé osoby, jenom proto, že ty osoby pracují v jiných členských státech. Nezaměstnaná osoba samozřejmě výdělečně činná může dostávat dávky v nezaměstnanosti v té zemi, kde pracovala, i když v zemi pobytu tato dávka platná není. Tento návrh byl upraven, aby se týkal pouze skutečně přezraničních pracovníků. A k té otázce se musíme vrátit za dva roky a uvidíme, zda vznikly problémy nebo ne mezi členskými státy. Děkuji, paní Esaja. A nyní je přítomen pan komisař, takže mu dáme slovo. Pane komisaři, máte slovo. Dobré ráno, děkuji pane předsedo. Vážení poslanci nařízení, které je předmětem dnešní diskuse, upravuje některá konkrétní opatření pro koordinaci systému sociálního zabezpečení. Jsou to praktické systémy, které mají upravit dávky které, pro osoby, které, se, které překračují hranice. A tato opatření mohou být efektivní pouze pokud reagují na změny v systémech sociálního zabezpečení. A vzhledem k tomu, že aplikace modernizovaná nařízení z roku 2010 jsme zjistili změny v národní legislativě a také v pracovních postupech. A proto text musí být vyjasněn a některé mezery musí být zaplněny. A modernizovaná verze bere v úvahu koncepty, které neexistovaly podrobně v nařízeních. I když návrh je charakterem technický, má přímý praktický dopad na osoby, kdy využívají své právo na svobodný pohyb. A jak tato sněmovna v roce 2010 rozhodla, právo na volný pohyb a na neomezený pobyt musí být doprovázeno opatřeními, aby mohla být tato práva naplněna. A to je zejména pravda pro dvě nejcitlivější otázky v návrhu zavedení zásady materského letiště pro posádky letadel a ustanovení pro dávky v nezaměstnanosti pro nezaměstnané osoby samostatně vydělečné činné, které se vrací do země pobytu kde takový systém zabezpečení neexistuje. A mohu vás ujistit, že kompromis, které bylo dosaženo v těchto odborných otázkách, je v souladu s duchem nařízení, který upravuje ochranu práv pracovníků a dodává jasnost právům občanů. Pomáhá také institucím, které uplatňují tyto právní normy. Pan, eh, zpráva pana Cabrnocha zdůrazňuje přijetí této otázky v prvním čtení po jednáních v loňském roce. A jsem mu velmi vděčný, že dbal tedy kompromisu, který byl dosaženo. Komise bez zbytku podporuje tyto změny a chce poděkovat zpravodaji za to, že podpořil spolupráci mezi našimi institucemi v této věci. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní za sociální demokraty má slovo pan Čerkas na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat komisi, radě a ostatním kolegům, kteří odvedli opravdu dobrou práci. Chtěl bych jim poděkovat. Odvedli jsme velmi dobrou práci v diskuzi o aktualizaci tohoto nařízení. V prvním čtení bude možné eh, tuto věc schválit a eh, výdobytky tohoto textu budou k dispozici pro dotčené osoby. Eh, máme tady článek 65, který se týká pomoci v nezaměstnanosti i pro příhraniční pracovníky i v těch případech, kdy to dosud nebylo možné a dávky jsou ještě vylepšeny. Potom tady máme článek 5 kde se vytváří větší bezpečnost, pokud jde o uplatnitelnou legislativu. V tuto chvíli e, v Evropě e, panují určité pochybnosti nebo spochybňuje se Evropská unie, ale nyní máme jasný důkaz pro to, že e, zaměstnanci budou díky Evropské unii mít zajištěné podmínky ve stáří a nebo v nezaměstnanosti, a to díky spolupráci členských států Evropské unie díky evropskému sociálnímu modelu. Na radě bylo řečeno, že sociální model je živoucí, každý den se to dokazuje a my to tímto realizujeme. Děkuji, pane Čerkás. A za nebo chtěl bych uvést následující informaci pro jeho Evropany v Evropském parlamentu. Nevím, jestli... Chtěl bych říci, že jméno zpravodaje je Cabrnoch, pan Cabrnoch a já jsem to špatně vyslovil, takže se omlouvám. Česká jména jsou pro mé krajany obtížně vyslovitelná, takže se uh, omlouvám. A nyní má dvě a půl minuty uh, slovo paní Ovír. Pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové, právo žít všude v Evropské unii a všude v Evropské unii pracovat patří každému evropskému občanovi. Volný pohyb pracujících je jedno z nejdůležitějších opatření musí, a abychom měli fungující pracovní trh, je velice důležité, abychom měla přesná pravidla, která budou upravovat sociální zabezpečení. To jsou eh, pravidla, která našim občanům umožní volný pohyb, aniž by se museli eh, zabývat eh, sociálním zabezpečením nebo aby si, aniž by si dělali starosti v tomto duchu. Poslední změny byly diskutovány před dobou o před deseti lety, ale od té doby došlo k mnoha změnám. E, máme nové modely zaměstnanosti, změnila se legislativa v členských státech a proto musíme uvítat, že je zde nyní vůle změnit toto nařízení. Parlament musí zajistit právní jistotu a bez e, koordinace sociálního zabezpečení by e, nebylo možné zrealizovat právo na volný pohyb. Nová pravidla, která se zavádí díky tomuto nařízení, nové normy, eh, které se týkají nároku na sociální zabezpečení a, a, a například také definice mateřského letiště eh, pro letecké posádky. To jsou věci, které nebudou nutit členské státy, aby měnily své platné systémy, ale umožní to rovný přístup pro všechny občany k sociálnímu zabezpečení ať už se jedná o občany dotčeného státu, anebo pracující, eh, kteří pracují v tomto členském státě. Změny usilovaly o zjednodušení a jsou v zájmu občanů 27 členských států. Platí ovšem také v Islandě, na Islandu, eh, v Lichtensteinsku, ve Švýcarsku. Když budeme koordinovat eh, systémy národního sociálního zabezpečení, a celou věc zjednodušíme, tak to urychlí a zjednoduší vyplácení dávek, budou spolehlivější. Naše frakce podporuje dohodu v prvním čtení a chtěl bych poděkovat, a chtěla bych poděkovat panu eh, Cabrnochovi a dalším za velmi dobrou spolupráci. Eh, děkuji paní Ovír a za zelené eh, dvě a půl minuty paní Lambert. Děkuji, pane předsedající Já bych také chtěla poděkovat zpravodaji za e, tuto práci. Jak už bylo řečeno, je to technický dokument, ale velmi důležitý pro jednotlivce v Evropské unii. A jak už tady bylo řečeno, jedná se o aktualizaci z starší legislativy, eh, kterou Evropská unie eh, vytvořila. Došlo k, k revizi v roce 2009 a tady to je tedy další vlastně aktualizace. Eh, já si myslím, že uvidíme, jak nový elektronický systém, který eh, se postupně uplatňuje, snad brzy jak si vyřeší problémy mnohých občanů. Tady to se týká uchování práv eh, osob, které cestují přes hranice z jakýchkoliv důvodů, ať už je to v příhraničních oblastech a aby byly pokryti jak z hlediska sociálního zabezpečení, důchodu, zdravotního pojištění a podobně. A proto si myslím, že je velmi důležité e, to, co tady máme, je výsledek, který je velmi příznivý pro e, občany. Ta dohoda v prvním čtení by byla velmi příznivá. Podstatné je, aby práva jednotlivců e, pokrytých sociálním zabezpečením byla zachována a je to eh, také příležitost pro snížení nákladů pro podniky, a aby mohli poskytnout příležitost eh, tedy podnikům vybrat eh, nejlevnější místo, kde přihlásí své pracovníky k sociálnímu zabezpečení. Čili to je, to je problém, který jsem ráda, že se podařilo v rámci této revize toto e, ošetřit protože jestliže bude člověk registrovaný někde v nějakém státu, se kterým nemá nic společného a bude třeba potřebovat zdravotní pojištění a teda zdravotní péči v zemi bydliště, tak to může vyvolat potom mnoho problémů pro lidi a E, i tehdy, kdy podnik má pocit, že e, dělá něco dobrého pro sebe a pro své akcionáře, tak to není fér pro e, pracovníky. Čili je dobré, že tady je ta definice toho mateřského letiště, a je pro lidi jasné, naprosto jasné, kde jsou registrovaní a kde mají e, svá práva a to si myslím, že je velice dobrý výsledek a byla bych taky ráda, kdyby to, to prošlo v prvním čtení. Děkuji paní e, Lambert a e, za konzervativce na 1,5 minuty paní Jana Kundakis. Děkuji. V tomto um, obtížném období eh, podniky, a já eh, to vím jako, sama jako podnikatelka, že eh, se podniky snaží redukovat své náklady, ale současně také musí plnit svou povinnost v placení sociálního zabezpečení. Londýn je destinací číslo jedna pro investice v Evropské unii a kromě toho zahraniční přímé investice jsou přímým tím eh, jaksi motorem úspěchu Londýnu. A, a jestliže třeba Sony investuje v Londýně, je to proto, že platí eh, E, platí do sociálního systému, sociálního zabezpečení a jejich pracovníci žijí a pracují v, v, v Anglii. Ale e, Lupol například e, se rozhodl, že budou, mají třeba některé piloty a pracovníky v Belgii, ve Španělsku a jinde, ale všem jim platí sociální zabezpečení v Irsku, kde jsou registrovány zablokovaná jejich letadla. Tato zpráva eh, zamezuje sociálnímu dumpingu, který umožňuje zaměstnavatelům eh, tedy využívat hm, těchto mezer a já eh, se těším tomu, že bude ukončena tato cesta a sociální, systémy sociálního zabezpečení dosáhnou příjmu, které tak potřebují. Děkuji. za eh, v té minutu pan Simanský. Omawiane przez nas sprawozdanie odnosi się... Děkuji, pane předsedo. Zpráva, o které jednáme, se týká koordinace systému sociálního zabezpečení. My máme zájem o rovné zacházení s občany na trhu práce a proto změny pravidel by měly podporovat mobilitu pracovníků a mobilitu nezaměstnaných lidé by neměli být uměle svázáni s eh, místem zaměstnání, aby získali dávky sociálního zabezpečení. A proto podporujeme eh, zprávu pana Cabrnocha. Lepší koordinace systému sociálního zabezpečení je cestou, jak zajistit, že bude existovat rovnováha mezi konkurenceschopností a ochranou Eh, pracovníků. Evropsk- iniciativa Evropské komise z března o dočasně vysílaných pracovnících je iniciativou, která se týká jednoho milionu osob a souvisí s touto otázkou také. Konkurenceschopnost a ochrana pracovníků vyžaduje obtížně dosažitelnou rovnováhu ale je to nezbytné v období krize více než kdy jindy. Děkuji. Děkuji, pane Čimánský, za GUE na dvě minuty paní Zuber. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva hovoří o tom, že ehm, příhraniční pracovník, který přijde o práci, má dostávat dávky v nezaměstnanosti od toho státu, ve kterém pracoval. To je pozitivní. Myslím si, že bychom měli, když jsou dotčeny dva členské státy, uplatňovat eh, ty, pokrokověj, ty pokrokro, pokrokovější eh, ustanovení, ale musíme také eh, přihlédnout k tomu, že někdy jde o pouze eh, zdánlivou eh, výdělečnou činnost a to bychom měli zabránit, potřebujeme pečlivější kontroly pracující, pracovníci leteckých společností musí být eh, sociálně pojištěni tam, kde jsou nasazováni, ale je potřeba vše také náležitě kontrolovat tak, aby eh, jsme se vyhli určitému eh, úniku nebo eh, vyhýbání se sociálním povinnostem. Vážení kolegové, v současnosti eh, dochází k velkému útoku na eh, systém sociálního zabezpečení v Portugalsku a chtěli bychom upozornit na to, že doporučení k harmonizaci systému sociálního zabezpečení eh, a doporučení komisem v Bílé knize pro důchodové pojištění, kde jsou podporovány eh, spíše eh, soukromá pojištění eh, než státní, tak to je něco, čemu nechceme ustupovat nebo co nechceme dovolit. Dávky sociálního zabezpečení jsou škrtány v Portugalsku a my nebudeme souhlasit s jejich privatizací. My chceme veřejný systém solidárnosti. Zuber. Děkuji, paní Zuber. A nyní má slovo za nezařazené paní Wertmann. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nové ustanovení přináší jasnost pro všechny zúčastněné strany, pro podniky, eh, pojištěnce a především eh, také pardon, pro pojišťovny, ale také pro občany. Velice důležité je, že se zohledňuje také zvláštní situace mobilních a příhraničních pracovníků a to je něco, co v Evropě potřebujeme. Je to sociálně spravedlivější, nepřináší to žádné více náklady, ale přináší to občanům více sociální jistoty, transparentnosti a jasnosti. Obzvláště důležité jsou dva aspekty. Eh, nyní vyjasněna definice a pojmu eh, podstatná část článku 13 odstavec 1 a za druhé pečlivější vymezení eh, pojmu mateřské letiště. To je velice důležité pro posádky v letectví. Tím bychom měli zvýšit právní jistotu pro podniky, mělo by to být předvídatelné pro pracovníky a mělo by se zabránit sociálnímu eh, dumpingu díky tomuto opatření. Takže děkujeme panu zpravodaji. Děkuji. A nyní řečníci zapsaní do rozpravy paní Öry. Děkuji, pane předsedo. Mnohé tady již zaznělo a já bych se nechtěl opakovat. Ovšem, v každém případě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za eh, velmi rozsáhlou a dobrou spolupráci. My poslanci eh, se velmi často setkáváme s tím, že se nás občané ptají, čím se v parlamentu zabýváme. A pokud chceme ukázat, jak užitečná naše práce je, stejně jako práce komise, pak je toto ta správná diskuze. Na první pohled se možná jedná o čistě technickou otázku, ale myslím si, že v této oblasti můžeme ukázat, že díky smysluplné spolupráci pomáháme občanům, aby mohli nabízet přeshraničně služby a přeshraničně mm, přijímat práci a zároveň si ponechat nároky na sociální zabezpečení, na sociální dávky. Velkou výhodou této rozpravy eh, a té společné práce je, že Tady vycházíme eh, z posudku komise, zohledňujeme také stanoviska členských států a i poslanci usilovali o to, aby tato zdánlivě technická otázka byla již vyřešena během prvního čtení. Jak již zaznělo několikrát, je mnoho modelů eh, zaměstnávání, které jsou nové, je mm, mnohem eh, mobilnější eh, způsob zaměstnávání, pracovníci jsou mobilnější a proto potřebujeme uspůsobit rámec pro ošetření těchto otázek, těchto nových modelů zaměstnávání. A myslím si, že my v této oblasti teď eh, předkládáme opravdu skvělý příklad. Pokud se nám podaří nalézt nové modely, nebo pokud o ně budeme usilovat, tak toto je ta správná oblast. Líbí se mi eh, nová definice mateřského letiště. Myslím si, že je to kreativní řešení které přináší novou možnost pro letecké společnosti eh, v civilním letectví a proto bych chtěl poděkovat za velmi dobrou spolupráci a doufám, že řešení, které jsme předložili, bude užitečné. Otázku koordinace tady jistě neprojednáváme naposledy. Děkuji, pane Öry. A na jednu minutu má slovo paní Steinruck. Děkuji. Také já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji. A stejně jako mý předřečníci i já vítám toto nařízení, o kterém dnes budeme hlasovat. Evropský vnitřní trh pro eh, pracovníky přináší mnoho výhod, ale bohužel Dosud existovaly mezery v přeshraniční mobilitě, byly zneužívány a někteří předřečníci už to zmínili, že se to týká především letecké dopravy, protože letecké trasy byly koncipovány záměrně tak, že letecký personál byl pojištěn v tom členském státě, kde sociální pojištění bylo pro leteckou společnost nejlevnější. Tím se narušovala hospodářská soutěž. Je to sociální a mzdový dumping, který je vždy nevýhodný pro pracovníky. Proto my, eh, sociální demokraté, jsme usilovali o to, aby i letečtí eh, pracovníci eh, měli správné nároky nebo na zabezpečení a aby to vycházelo z místa, kde mají své bydliště. A e, to, že letecké společnosti využívají e, e, Evropu, ale zároveň na druhé straně se snaží některá pravidla obcházet, není možné. Děkuji. Nyní na minutu pan Černický. Pane Pane předsedo, dámy a pánové, tato zpráva mm, vypracovaná kolegou z mojí politické frakce, takže je mou povinností ho podpořit. Ale ta zpráva je tak dobrá, že ho podpořím s radostí. Za prvé, pod, podobně jak je to s Hippokratovou přísahou my se máme snažit neškodit ani pracovníkům, ani firmám v době ekonomické krize a musíme dávat pozor, abychom nevylili dítě i s vaničkou. Tak, takže e, ve snaze chránit pracovníky nesmíme škodit e, firmám, pro které pracují. Děkuji. A nyní dávám slovo na jednu minutu panu Paškovi. Pane předseda, pane komisaři, jednou z podmínek dobrého fungování volného pohybu pracovních sil bylo vytvoření pravidel eh, koordinace sociálního zabezpečení členských států. Současné platné pravidla eh, z roku 2004 a 2009 eh, navrhuje správní komise aktualizovat vzhledem ke změnám eh, v některých členských státech. Z navrhovaných změn nejdůležitější pro naše občany je zřejmě zpřesnění eh, aplikace vykonávání hlavní činnosti z roku 2004, které se uplatňuje tehdy, kdy občané pracují ve dvou a více členských státech a eh, vztahuje se to i na ty, kteří pracují pro různé zaměstnavatele. Eh, to nové ustanovení, které pokrývá také osoby samostatně výdělečně činné, představuje vyšší ochranu před turbulencemi na pracovním trhu. Riziko zneužívání tohoto ustanovení nicméně musíme monitorovat. Děkuji za pozornost. Muchas gracias, señor Paška. Děkuji. A pan Obermeier. Děkuji, pane předsedo. Globalizace přináší eh, nové eh, způsoby mobility, například eh, mám na mysli letecké společnosti, jejich služby, které nabízí z různých mateřských letiští v různých členských státech a pracovníci v oblasti letectví nesmí být tímto nějak znevýhodňováni. Podpora jako například nouzi musí být dostatečně ošetřena. Například eh, Rakousko eh, bylo zavázáno eh, Soudním dvorem pro lidská práva, aby tuto podporu vypláceli v Rakousku určitým pracovníkům, protože e, dosud bylo něco takového zahrnováno pod vlastnické právo, což je v podstatě nepochopitelné. E, tady je potřeba to změnit, je potřeba to dát tam, e, kam tato oblast patří, tedy do sociálního zabezpečení. Děkuji. Děkuji, pane Obermajere. Na jednu minutu má slovo pan Kristensen. Děkuji, pane předsedo. Pokud si přejeme mít vnitřní trh s volným pohybem služeb a pracovníků i zboží, potřebujeme trh sociálního zabezpečení. Je třeba aktualizovat veškerá pravidla a tato pravidla koordinovat. Nesmí se stát, že by pracovníci měli potíže s překračováním hranic mezi zeměmi. A tato nová pravidla nesmějí bránit v práci, když pracovník neví, jak fungují pravidla. Tam, kde máme hlavní zaměstnání, tedy tam musíme dostávat eh, sociální pojištění. A pokud 25 eh, práce je v zemi pobytu, můžeme se rozhodnout tam být rovněž pojištěni. Je velmi pozitivní, že pravidla byla zpřesněna pro letecké posádky, aby nebylo možné ze strany zaměstnavatelů vyhledávat nejvýhodnější systém sociálního zabezpečení. Schází podrobnější pravidla pro vyslané pracovníky a to snad vyřešíme později. Děkuji, pane Kristensene. A nyní Catch the Eye na jednu minutu pan Mikolášik. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, chci velmi ocenit eh, výbornou práci doktora Cabrnocha, který sjednotil všechny frakce a tak by to mělo být okolo textu, který pomáhá občanům žít v libovolné zemi Evropské unie, pracovat tam a být sociálně zabezpečený. To je naše úloha u poslanců Evropského parlamentu. To můžeme konkrétně předložit občanům. Jsem také rád, že se vyjasnily otázky, které zmiňují přezraniční pracovníky, kteří pracují v sousední zemi, ale dokonce i v jiné zemi. Nemusí to být pouze přezraniční styk. Může to být eh, jiná pozice ve vzdálenější zemi. Také se vyjasnilo, jak se budou platit dávky sociálního zabezpečení pro letecké posádky a pro piloty, kde byl, byl specifikován koncept eh, mateřského letiště, kde se budou platit sociální dávky. I to přispěje ke zjednodušení a k větší transparentnosti způsobu, jak mají zaměstnavatele platit za zaměstnance a jak zaměstnanci mohou tyto sociální výhody využívat. Děkuji. Děkuji, pane Mikulášiku. Na jednu minutu má slovo paní Jazlověcká. Děkuji, pane předsedající. Jak... Děkuji, pane předsedo. Legislativa členských států se v posledních deseti letech hodně změnila. Také se změnilo chování lidí. Lidé pracují v různých zemích, jezdí pracovat přes hranice, jejich firmy, Eh, mají ekonomické aktivity ve dvou nebo třech členských státech současně a tyto změny nejsou pouze důsledkem krize. No, to je, to souvisí eh, v posunech na trhu práce a pravidla je potřeba aktualizovat, aby odpovídala kontextu a aby garantovala mm, jaksi mm, určité záruky pro podnikatele i občany eh, v Unii. Eh, změny legislativy ve členských státech spojené s krizí eh, zvyšují mobilitu, nárůst mobility, vznik nových pracovních příležitostí v budoucích letech. To jsou důvody, proč musíme uvažovat o takovém celistvějším přístupu k systému koordinace sociálního zabezpečení, aby se nemuselo měnit každých pár let. Děkuji a nyní má na minutu slovo paní Blinkevičute. Děkuji pranešėjai ir pritariu tai pranešimo daliai. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji a to především za změny v oblasti sociálního zabezpečení v systémech členských států. To je pro členské státy velice důležité. Já jsem velmi nakloněna těm změnám, které usilují o posílení mobility občanů tedy eh, situace, kde osoba samostatně výdělečně činná působí v určitém členském státě a má právo na dávky a potom eh, vycestuje do jiné členské země, kde ztratí eh, tento nárok, to je netolerovatelné. Něco takového nemůžeme v tolerantní Evropě připustit. Evropský soudní dvůr také potvrdil, že ty osoby, které eh, ztratily zaměstnání v jedné zemi a odebrali se do jiné země, mají i a tam hledají práci, i tam mají eh, nárok na dávky. Především eh, v takové situaci, řečnice byla přerušena. Děkuji.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 Eh, já bych chtěla podpořit um, nařízení týkající se koordinace systému sociálního zabezpečení, protože tímto způsobem se zlepší právní jistota. A také vítám to, že tento návrh bere v úvahu změny v národních legislativách a nedávný vývoj v oblasti přeshraniční mobility. Je důležitější než kdy jindy garantovat volný pohyb pracovních sil všem občanům Unie Rumunští a bulharští pracovníci jsou více postiženi než jiní občané z důvodu velkých požadavků, které jsou na ně kladeny pracovním trhem, který je už tak velmi konkurenceschopný. Zjednodušení legislativy je nezbytné, především co se týče eh, služeb eh, zaměstnanosti eh, na ochranu práv evropských občanů. Čili chápu, že změny v článku 65, ty navržené změny přispějí k aktualizaci a zlepšení existujících pravidel v kontextu měnících se sociální reality. Děkuji. Další. Thank you, Mr. President. E Děkuji, pane předsedo. Harmonizace systému sociálního zabezpečení neznamená harmonizaci eh, vlastních výplat. Eh, a harmoni- jedná se o harmonizaci přístupu k systému pro občany Unie. To znamená, že mnoho eh, žadatelů se budou pohybovat tedy v tomto jednotném systému. V, Velké Británii je 5 milionů lidí na čekacím eh, eh, listině, aby eh, na přidělení sociálního bytu a mnoho těchto lidí nikdy v životě nezaplatilo ani peny na daních a pouze žádají dávky. A občané, někteří emigrují do jiných členských států, protože tam jsou výhodnější tedy ty dávky a služby. A Eh, to jezdili do Británie a nyní mm, musí dlouho eh, splatit, než mají na něco nárok. Nyní má na minutu slovo pan Lumen. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vítám zjednodušení, které je dosaženo těmito změnami v tomto nařízení. Jak víte, já už dlouho usiluji o e, pružné ustanovení, protože to by velmi zvýhodnilo občany, všechno se zjednoduší a naplní se potřeby občanů. Koordinace systému sociálního zabezpečení může být pouze krokem vpřed. Je to velice pozitivní, pokud jde o pracovní místa a mobilitu občanů. um, nařízení 833 z roku 2004 a další nařízení musí být přizpůsobeny současné situaci. A O to se musí přičinit také členské státy. Vlády členských států by měly usilovat o dobré fungování systému sociálního zabezpečení, měly by s vás zájemně spolupracovat v duchu těchto nařízení, tak, aby udělali Eh, něco pozitivního pro své občany a to i pro ty, kteří již nepracují, kteří již nepracují v jejich členském státě. Děkuji, Děkuji. Jo, paní Flašiková, děkuji. Eh, vážení kolegové, co se týče návrhu koordinace systému sociálního zabezpečení, eh, jeho modernizace, on má vliv na, eh, nebo je důsledkem změn společenské reality. Tyto změny vedou ke zlepšení eh, použitelné legislativy eh, vztahující se k dávkám nezaměstnanosti. V případě zaměstnání v dvou nebo více členských států ta podmínka výkonu hlavní činnosti se týká i osob pracujících pro více zaměstnavatelů. Vývoj eh, podmínek, za něž dochází k výkonu eh, aktivit, eh, vyžadují jaksi zohlednění především u vysoce mobilních pracovníků. Je také důležité, aby osoby samostatně výdělečně činné pobíraly dávky podle legislativy příslušného členského státu a při návratu do státu bydliště měly co nejlepší vyhlídky na návrat na trh práce. Jsem totiž toho názoru, že předložené nařízení vězení by e, e, se mělo odpovídajícím způsobem změnit a doplnit. Děkuji a nyní dávám slovo na minutu panu Broncovi. Ať jednáme o čemkoliv. Všechny cesty vedou do jednoho místa. Větší politická a ekonomická integrace. Na začátcích v Evropském společenství jsme slyšeli, že existuje volný pohyb práce a pokud se nenalezne práce nebo zmizí pracovní místo, lidé se vrátí domů. A nyní volný pohyb žadatelů. A to je vykládáno jako bezpečnostní síť pro OSVČ, kteří naráží na problémy. Ovšem jde, nejde o pod, podporu lidí, ale politického cíle. Maximalizace pohybu lidí, aby se podryla národní identita. A hrozí, že vlastně svoboda pohybu nebude moci vůbec fungovat. A cílem není uspokojit nezávislé tužby o SVČ pracovat v zahraničí. A je to dlouhodobý plán vytvořit eh, takovou poptávku uměle. Děkuji, pane Bronci. A nyní má slovo pan komisař Andor. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že uh, tato legislativa se zaměřuje na uh, zajištění nároků pracovníků v oblasti sociálního zabezpečení, pokud se přesouvají mezi členskými státy. Ovšem, vyvstávají zde určité otázky a musíme samozřejmě hledat praktická řešení. Ehm, a to konstruktivně. Myslím si, eh, že nejrůznější odkazy na další ehm, nařízení nebo legislativu, jako například vysílání pracovníků, jsou velmi užitečná. Já jsem velmi pečlivě poslouchal to, co tady bylo řečeno o eh, dopadu na sociální bydlení eh, protože to je také velice důležité v boji proti chudobě. Ovšem návrh, o kterém se dnes diskutuje, tady přináší ustanovení eh, pro technické kroky, pro koordinaci eh, systému sociálního zabezpečení a dělá pouze to, co je nezbytné eh, pro to, aby se tady efektivně koordinovaly záležitosti občanů. Dohoda mezi komisí a radou tady je a my se těšíme na dohodu během prvního čtení, na schválení během prvního čtení. Dobře, děkuji. A slovo má pan Spravodaj.

A nyní dám slovo paní Časovlecké. Já budu, já se hlásím příště, takže. A vy předjímáte své vystoupení. Ano, před, předjímání to je, ano, to je, to je ctnost. Dobrá, bereme na vědomí. Bien, pues, um, cerramos este debate. La votación. Dobrá, tím končí tato rozprava. Hlasovat budeme eh, dnes v 11.30. Přerušíme jednání teď na pár minut do 10 hodin. Bueno, pues interrumpimos la sesión dos minutos. Jenom na dvě minuty.